členové nebo politické skupiny mohou písemně do zítra, eh, úterý 17. dubna, požádat o eh, hlasování o zahájení těchto jednání. Pokud eh, nebudou předloženy žádné žádosti v tomto smyslu, tak příslušné výbory mohou zahájit ta jednání. Dále na základě článku 105